Polesku. Končím hlasování. A bereme opět na vědomí hlasování pana, pana Silvestrise. A už to funguje dobře. 84 olejničak. Kdo je pro? Zvedejte ruce, prosím. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. 83 jár. Pro? Proti? zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 83 JAR. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměňovací návrh 83 je zamítnut. Je tu rovnost hlasů. 85. Kdo je pro? Elwood. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnut. 86. Šekerský. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 88. Ferreira. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 89 Nikolesku jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 89 Nikolesku zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 90. Zvednutím ruky hlasujme, prosím. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 91 Gabriel jde pro, proti, zdrželi se, přijat, řekl bych. 92 Ferreira jde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 93 Gabriel jde pro, proti, zdrželi se, přijat. 94 kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 98, jár, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 99 Dančila, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 101 Šegerský, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 102 Silvestris, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 100 Lubčeva, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 103 Ferreira, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnut. 104 Dorfman, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 105 Nikulesku, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 106 Šekerský, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 107 Ferreira, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 108 Nikolesku, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 109 Sarbu, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 110 Ferreira, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 111 Ferreira, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 112 Jár, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je zamítnut. Pozměňovací návrh 113 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 114. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Není to jasné. Budeme elektronicky kontrolovat pozměňovací návrh 114. Zahajuji hlasování. Jak máme hlasovat, Alberte? 114 je přijat. Velkou většinou. Zhrnutím ruky. Pozměňovací návrh 115 Ferreira, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 116 Dančila, kde pro, proti, zdrželi se. Připadá mi přijat. 118 Jár, kde pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je zamítnut. 117 Dorfman, kde pro, proti, zdrželi se. Přijat. 119 Šekersky, kde pro, ne, omlouvá se pan předseda. 119 a 120 jsme vymazali, bude se hlasovat o 121. Liak. Kde pr- proti? Zdrželi se? Zamítnut. Nyní k bodům odůvodnění. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 5. Garcia Perez je pro proti, zdrželi se přijat. 6. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 7. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 10. Ferreira. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnout 11. Lubčeva, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout 9. Baračů, kdo je pro, zvednutím ruky, kdo je proti, zdrželi se, připadá mi přijat. Jose, ty mě kontroluješ. Dobře. 12. Vojčechovský, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 13. Jegle. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 14. Baráču. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijat. 15. Jarik. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 16. Vojčechovský. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Aspoň mi to tak připadá. 17. Elward, kde pro? Ne. Ten je... Musím o něm hlasovat. Takže pro 17, proti, zdrželi se zamítnout. 18. Dorfman pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme elektronické pozměňovací návrh 18. Dorfman zahajuje hlasování. Končím hlasování. A je přijat. Zhodnutím ruky pozměňovací návrh 20. Jarik. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 19. Serbu, Kde pro? Proti? Ne, o tom hlasovat nebudeme, jak mi říkají. Pozměňovací návrh 21 Jilarek. Kdo je pro? Zvednutím ruky. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Ne? 23 je přijat. Mluvá se předseda. 25. Kde pro? proti, zdrželi se přijat. 24 Elworth, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 27. Ne, ten ne, 29. Ferreira, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 28 šekerských, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 32, Alveš, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 33, Dorfman, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 34. Sarbu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 36 Rodust. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 35 Antwort. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 40 Ferreira. Kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 38 Baračů. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Vypadá, že je přijat, to je zvláštní. Je to pozměňovací návrh jedné kolegyně z SAD. A nyní SAD je proti a EPP je pro, proto to musíme zkontrolovat. Zahajuji elektronické hlasování o 38. Zahajujeme hlasování, ano. Máme otevřené hlasování. Všichni hlasovali? Uzavíráme hlasování je přijat. To je politická alchymie. 39 sarbu s vnutím ruky, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 42 Ferida, kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 43 kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 44 kde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 47 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Jako další zhrnutím ruky pozměňovací návrh 46 Zanšila, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 48 Ferreira, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 49 Danšila, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 50 Jár, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 51 Vojčechovský, kdo pro, proti, zdrželi se přijat. 52 Sarbu, kdo pro, proti, zdrželi se přijat. 53 Jarik, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 54 Verejra, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 55 Gabriel, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Následuje kolegové hlasování o tomto usnesení, tak jak bylo pozměněno. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování běží. Končím hlasování. 22 pro, 2 proti, 4 se zdrželi. Je schválena. Blahopřeji našemu místopředsedovi Šekerskému. A jak bylo řečeno na začátku, bod číslo 5, kolegyně Brity Reimes se odkládá na zasedání v lednu a proto přejdeme k bodu číslo 6. Allora, colleghi, punto 6 un Kolegové, bod 6 je velice důležitý. Jedná se o informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Budeme diskutovat o návrhu nové politiky podpory eh, informace a propagace na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích tak, aby eh, Evropská unie eh, byla schopna eh, konkurovat v exportu například Spojeným státům a dalším Eh, jsme velice pozadu. A jak si vzpomenete, minulý týden ve Štrasburku jsme měli prezentaci tohoto tématu od pana komisaře Čološe. Také jsme vedli první výměnu názorů a dnes pokračujeme touto výměnou názoru a proto hned předám slovo kolegyně Esther Heranz Garcia. Esther, máte slovo. Následovat bude rozprava. Eh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že bychom se do toho měli pustit. Teď na to máme více času, než jsme měli minule. Možná bychom také mohli prodiskutovat tuto zprávu s komisařem Čelosem. Jde o informačně prokační opatření ve třetích zemích a to je také jedna z priorit tohoto výboru během celého volebního období, které teď končí. Jde o to, jak lépe umístit naše produkty, chceme být v lepším postavení také na našem trhu. To, o to jsme usilovali celou dobu. Evropští zemědělci čím dál tím hůře konkurují produktům ze třetích zemí. A tento typ opatření čím dál tím potřebnější. Komisař si je toho také vědom. Vyslechl si také naše požadavky. A komise na tomto návrhu vlastně pracovala už několik let. Já si myslím, že tato propagační opatření by byla eh, velmi eh, užitečná v případě různých krizí, epidemií a tak dále. potom posledním skandálu s bakterií E. coli, a s tím, že trh s některými výrobky byl špatně řízen a kontrolován, je potřeba se zaměřit na propagační opatření a ta bychom měla, měli využívat mnohem flexibilněji, než eh, tomu bylo třeba před rokem. Jediné politování je možné vyslovit nad tím, že něco takového jsme v společné vědecké politice neměli už před několika lety, abychom mohli naše výrobky lépe propagovat. Tento návrh byl relativně dobře přijat všemi zúčastněnými. A komise teď podle všeho chce, aby tyto informační a opatření se rozšířily a navrhuje tedy také navýšení rozpočtu na tyto akce. Místo 61 milionů v roce 2013 je tady 200 milionů do, máme tady 200 milionů do roku 2020, tedy výrazné navýšení. Je to, jak zdůrazňovat značky těchto výrobků a také jejich původ, to až dosud nebylo úplně eh, v souladu s platnými nařízeními. Podpora značek a původu je jeden z hlavních požadavků potravinářského zemědělského sektoru protože díky tomu mohou lépe využívat eh, těch kroků, které již byly podniknuty v EU ze strany různých aktérů. To se týká nejen těch eh, producentů, ale také celého sektoru, který by takto mohl zúročit tento stimul tím, že by se lépe propagovaly známé značky. Někteří producenti chtějí tedy štědřejší politiku na podporu značek. Podobně je to už velký krok předem. Možná, že komise by nám ještě mohla vysvětlit, jak chce zviditelňovat označení původu a označení těch samotných značek v těchto propagačních kampaních, protože to by mohlo prospět celému odvětví. Možná je naivní si myslet, že by to bylo kompenzováno v oblasti soutěžní politiky, Samozřejmě budeme muset naložit s politikou hospodářské soutěže nějakým jiným způsobem. A to budeme muset dělat čím dál tím častěji, protože máme otevřené eh, jednání o obchodních dohodách se státy Mercosuru, se Spojenými státy, s Kanadou a tím pádem je potřeba eh, na těchto trzích budovat eh, velmi evropskou značku nebo zlepšat přítomnost a viditelnost evropských zemědělských výrobků. Musíme informovat spotřebitele o vlastnostech evropských produktů, protože to je jeden ze způsobů, jakými můžeme odlišit od produktů ze třetích zemí. Nemůžeme nějak celně zvýhodňovat, ale můžeme informovat spotřebitele o tom, co naši výrobci dělají a jaký dopad to má například na lidské zdraví nebo na potravinový řetězec. Tím bychom mohli zlepšit konkurenceschopnost evropské produkce a to hlavně tím, že poukážeme na úsilí, které děláme v oblasti bezpečnosti potravin, kvality a tak dále. Návrh eh, od komise je velkým krokem kupředu. Řízení ve rukách komise by bylo velkým zlepšením. Už jsme to zažili v minulosti, víme, že až dosud eh, to, to řízení je v rukách členských států, někdy jsou s tím problémy. 75% našich prostředků jde na účely spojené s vnějšími trhy. To znamená, že vnitřní trh Evropě, Evropské unii je tím eh, oslaben a přitom je to hlavní trh pro naše medělské výrobky a my musíme se tady čím dál tím více potýkat eh, s konkurencí ze třetích zemí. Tento poměr 75 k 25 je tedy něco, na čem bychom se měli zamyslet. Souhlasím s komisí v tom, že ty vnější trhy mají možná největší potenciál pro příští růst odbytu pro naše výrobky, ale to neznamená, že bychom měli zanedbávat náš vnitřní trh. Protože ten živí naše producenty. Již v nařízení o společné organizaci trhu je určitá míra podpory ale já si myslím, že tento sektor rozhodně musíme podpořit. Již dnes jsou naše výrobky velmi dobře eh, rozlišitelné nebo viditelné. Samozřejmě, že ta informace musí být pouze obecné, což znamená, že jsme kolikrát nemohli zúročit až tak eh, programy na podporu prodeje vína ve třetích zemích. Možná, že komise eh, by se tím měla zabývat, protože již ve svých eh, kampaních orientovaných na několik zemí se říkalo, že propagace vína se kolikrát nedělá nejlepším možným způsobem, protože se členské státy nekoordinují. A proto bychom se v evropské strategii měli tímto zabývat. Možná, že by nám Evropská komise mohla něco navrhnout. Ten návrh také ruší financování na národních úrovních. To vede k určitým obavám eh, pro, u producentů, protože by to mohlo pro ně znamenat navýšení jejich příspěvku, takže mě zajímalo, co se o to myslíte. A také se chci zeptat komise, jestli nemá pocit, že by takové opatření mohlo být na prospěch zejména těch bohatších producentů, kteří mají eh, lepší hospodářské postavení. Takže bychom možná mohli navýšit spolufinancování z evropských prostředků v případě třeba zemědělské krize, tak aby nevznikala diskriminace mezi producenty na základě toho, kolik prostředků mají k dispozici. Co se týče propagačních opatření v kontextu eh, zemědělských krizí, chci zeptat komise, jak chce zlepšit svou schopnost reagovat na tyto eh, události, tak aby ta reakce byla co nejrychlejší a nejefektivnější. Protože v případě některých krizí se stává, že komise nemá potřebné nástroje, aby mohla reagovat velmi rychle a vyřešit eh, problémy, které se mohou vyskytnout neočekávaně. Je potřeba také rozšířit přílohu, kde je seznam produktů, které se kvalifikují mm, pro tuto podporu. Zajímalo by mě tedy, co si myslí te vy a také jestli je potřeba rozšířit tento seznam produktů, které mohou být eh, způsobilé pro tuto podporu. Co se týče agentury, která by měla tyto kroky eh, na centrální úrovni na starosti, tak já proti tomu nejsem, ale neměla by to být nová agentura. Myslím, že bychom měli využít už stávající zdroje a využít také toho, že tady v této době agentury máme, které by se o to mohly postarat, je potřeba hledat synergie a hledat nástroje, které již máme. Možná, že komise by mohla vyjasnit, jaké prostředky půjdou na toto opatření a jestli dostaneme nějaké peníze. Také nařízení takové agentury. A také jestli eh, bude nějak eh, nastaven systém na výběr těchto produktů, které by měly požívat podpory. Já si myslím, že komise by měla eh, být eh, se účastnit také do výběru, ale měli bychom z toho vylučovat ty členské státy, které po tomto propagační propatření eh, budou provádět. Měli bychom také vytvořit víceletý pracovní program, který by měl umožnit vytvořit jasnou strategii a proto si myslím, že bychom měli poděkovat komisi za tuto výbornou myšlenku, protože vznikne platforma, která eh, bude mít eh, za úkol koordinovat eh, všechny tyto činnosti. My jsme v minulosti pracovali na sloganech a na logu takové kampaně. Měli bychom se snažit využít co nejvíce synergií, tedy věcí, které již existují, bez toho, abychom vytvářely větší zátěž. Měli bychom zjednodušit informace určené pro spotřebitele. A na závěr bych chtěla říci, že to je velmi pozitivní návrh. A teď se samozřejmě těším na to, co k tomu budete chtít říct vy. Eh, děkuji vám, děkuji paní Esther Rans Garcia. Několik kolegů se zapsalo. Zahájíme tedy rozpravu. Jako první Jim. Jim má slovo. Prosím, Jim Nicholson. <coughs> Eh, děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce za její skvělou zprávu a Určitě no, to navýšení eh, rozpočtu v této konkrétní oblasti je eh, velice vítáno. Já si osobně myslím, že bychom se měli zaměřit na propagaci na venek spíše než dovnitř, protože tam je prostor pro pozitivní růst a odtud budou naše výnosy v dlouhodobém horizontu. Myslím, že to je oblast, na kterou je třeba se zaměřit Mezinárodní trhy bychom neměli nechávat ladem a měli bychom propagovat naše produkty tady z Evropy. Ke spolufinancování, tak určitě vítám cíl spolufinancování, protože e, si myslím, e, že e, jinak by bylo příliš jednoduché dostat extra prostředky ve svém vlastním podnikání. Takže spolufinancovaný systém Eh, by eh, spíše eh, odboural z prostředníky. Tady bude velký prostředek, prostor pro menší producenty. musíme se zaměřit na to, aby menší producenti a družstva měli k tomuto přístup a aby mohli se dobře propagovat příslušnými národními cestami. No, aby prostřednictvím eh, členských států měli eh, možnost dostat se k tomu fondu. Eh, slyšel jsem, že mm, už nebudou žádné agentury ke zpřístupňováním těchto prostředků. Já si myslím, že to opravdu stačí, že víc těch agentur už nepotřebujeme, než máme. Takže byl jsem rád za takovéhle eh, prohlášení ze strany pana komisaře. Také vítám eh, eh, posun k zahrnutí zpracovaných produktů na tento seznam. To podpoří zejména místní producenty. Musíme ovšem dávat pozor na to, abychom ty peníze nerozetřeli příliš tenko, abych tak řekl. To je vždycky takové velké nebezpečí když je eh, cokoliv nového, cokoliv, jakýkoliv nový program a tak podobně, že eh, ty částky dáme tak malé, že to nakonec bude neefektivní. Já bych byl raději, aby to bylo soustřednější a efektivnější. Já se tady pokouším se ještě nechat nalít čaj, omlouvám se. Také eh, se tady eh, hovořilo o eh, tom širokém nástinu pro Evropu, pro Evropu širokém nástinu té značky Made in Europe. A chceme touto cestou jít? Možná, že dlouhodobě ano, pro některé značky na mezinárodních trzích ano. Potom bychom mohli opravdu propagovat evropský produkt, ale uvnitř členských států na vlastních trzích, to by asi eh, šlo proti eh, stávajícím místním značkám. A když se podíváte na tu nesmírnou rozmanitost a na typy a kvalitu produktů, které vyrábíme v Evropě, od eh, severu po jejich západu na východ, tak je jasné, že taková rozmanitost by možná se ztratila v nějakém takovém zastřešujícím evropském značkovém systému. No, další výrobci eh, síru nebo eh, skočtí a jirští výrobci eh, hovězího si chtějí nechat své vlastní značky, na kterých pracovali dlouhá léta a desetiletí. Je třeba nepřeválcovat eh, ty, eh, tu, tu práci, která byla odvedena na eh, vytvoření kvalitních, vysoce kvalitních značek. Takže tuhle konkrétní věc musíme ještě zvážit. Pane předsedo, tolik tady ode mě a těším se na spolupráci s paní zpravodajkou na předkládání návrhu, eh, který opravdu eh, bude účinný, tak abychom eh, zvětšili trh pro to, co vyrábíme. Děkuji. Thanks a lot, Jim. Adesso... Děkuji, Jimmy. Jako další Garcia Perez. Gracias, Gracias presidente. Děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajka, už eh, vlastně eh, se vyjádřila velice eh, komplexně a poukázala na většinu podstatných otázek, které jsou v té zprávě. Za to bych ji ráda poděkovala. Takže už nemám příliš co dodat. Asi všichni se shodneme na tom, jak je důležité toto nařízení které eh, víceméně zajišťuje propagaci těch evropských zemědělských eh, výrobků. To je opravdu podstatné. My jsme se eh, tady pokoušeli už dříve se zabývat systémy podpory kvalitních výrobků a tohle byl ještě takový chybějící střípek mozaiky po vyjednávání o reformě společné zemědělské politiky. Jsou tady velice pozitivní věci, například eh, téma eh, původu a viditelné značky. Úloha a eh, organizací výrobců, to je opravdu podstatné. A potom se tady paní zpravodajka ptá na věci, které se týkají vinařství. Já souhlasím s stanoviskem, které ona zaujala ohledně toho, že by neměla být žádná diskriminace jakéhokoliv sektoru při eh, propagaci výrob, eh, evropských výrobků. Ovšem jsou tady eh, věci, kde se můžeme lišit názorově. A sice možnost spolufinancování ze strany členských států. Stanovisko komise vylučuje tuto možnost. tak aby eh, bylo možné se vyvarovat přílišné byrokracie a kontroly ze strany členských států. Ale já mám určité pochybnosti ohledně tomu, tohle, jestli je opravdu dobré vyloučit eh, účast členských států. Ono by mohlo být pozitivní v některých ohledech, kdyby se členské státy účastnily těchto um, eh, propagačních programů. Jak říkám, nemám to sama zcela vyjasněné, ale um, Možná, že bychom to eh, neměli rovnou šmahem zamítnout. Možná, že bychom se měli snažit eh, zjednodušit některé požadavky, ale jinak čenské. Er- Děkuji, Herbert Dorfman a potom Agnew. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu velice stručně, protože to, co eh, zejména paní zpravodajka a teď eh, paní předřečnice eh, řekla, tak s tím zcela obsahově souhlasím. Jenom bych poukázal na dvě věci. Myslím, že rozumné, abychom pokud to bude možné, ty disponibilní prostředky předávaly eh, subjektům na trhu. Myslím si, že nedává moc smysl, když eh, by se z bruselských kanceláří řídili reklamní kampaně na evropské produkty, které vůbec na trhu nejsou. Není nic jako evropské víno, nebo evropské jablko, nebo evropský banán. Prostě takové značky nejsou. Žádný takový trh eh, není spotřebitelé to takto nevnímají a já myslím, že bychom se měli opravdu snažit propagovat produkty, které efektivně eh, spotřebitel identifikuje, když vstoupí do supermarketu nebo kamkoliv eh, jinam. A v této souvislosti si myslím, že je rozumné, aby s evropskými prostředky eh, se propagovaly ty značky, které jsou naše, abych tak řekl. Eh, ty produkty, které máme v tom eh, balíčku kvality, který jsme schválili asi před rokem. Máme tady označení eh, původu, označení bio, nebo dejme tomu produkt z hor. A myslím, že je naší úlohou jako Evropské unie tahle označení nějak pozicionovat na trhu A, a pokud je o obchodní značky, tak tam, eh, jde spíš, eh, tam je to spíš na těch, kteří eh, se o ně starají. Čili jde o tady je takové věci, jako je evropský kvalitní produkt a tak podobně. Na to bychom se měli zaměřovat. Grazie, Herbert. Agnew. Děkuji, Agnew. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že používat eh, název Evropa nebo evropský při propagaci eh, jídla by mohlo být dvojznačné a eh, nepřesné. Je několik zemí v Evropě, které jsou v Evropě a nejsou v Evropské unii. Já bych nechtěl, aby peníze britských daňových poplatníků šly na propagaci běloruských výrobků. Ovšem, potom jsou země v Unii, které nejsou v Evropě. Takže Uh, Eh, tady máme trošku problémy a měli bychom se nad tímhle slovem evropský zamýšlet. Bene, grazie a tutti colleghi. Děkuji všem kolegům. Nemáte-li dalšího příspěvku, předám slovo komisi. Je tu pan ředitel Verstajlen. Ano, ještě Luis. Luis Capola Santos ještě má slovo, potom teprve komise, prosím. Perguntar ao senhor Aniu, ele acaba de dizer que não concorda. Que... Právě jste eh, eh, řekl, eh, že nejsouhlasíte s tím, aby brýští daňoví poplatníci dávali peníze na propagaci produktů z jiných členských států EU. Ale jak to vypadá? Souhlasíte s tím, aby se pouhlas používali peníze jiných daňových poplatníků na propagaci britských produktů? Já bych byl hrozně eh, rád, kdyby francouzští, eh, eh, němečtí nebo portugalští výrobci dali peníze na propagaci britských výrobků. Bohužel tak to není, ale Britové čistě přispívají do Evropské unie, dostávají z ní méně, než do ní dávají, takže tohle je další systém, který nám nepomůže. Komisione, Děkuji, slovo má pan ředitel Vrstelen z komise a následně ještě paní zpravodajka Erenská Sia. Prosím. Okay. Thank you. Děkuji. Přeji vám všem dobré dopoledne. Pokusím se tedy zareagovat na vaše dotazy. Já začnu tím spolufinancováním. Proč tedy to spolufinancování by se mělo úplně eliminovat, zejména to spolufinancování na straně členských států? Toto spolufinancování bylo výjimkou z obecného pravidla v rámci prvního pilíře. Takže tato výjimka teď zmizí. A je to také důsledek té snahy o zjednodušení při výběru programu, které se provádějí přímo eh, bez toho, aby procházely členskými státy. V tom předchozím systému bylo financování z veřejných prostředků až 80%, 50% eh, od komise a 30% od členských států. Což vedlo někdy k velmi nízké účastnosti nebo nízké kvalitě těch programů a často se potom rušily. Takže to nebylo tak užíváno v posledních letech, ale členské státy samozřejmě mohou i nadále financovat své vlastní propagační eh, programy pro zemědělské výrobky. Samozřejmě pokud se budou eh, dodržovat eh, platná pravidla pro státní pomoc. Další otázka se týkala rozlišení mezi vnitřním trhem a třetími zeměmi a proč tedy tady chceme financovat akce, které se týkají těch zahraničních trhů. Ty potřeby jsou trochu odlišné, ty vnější trhy mají určité eh, priority, nebo my, my na nich máme určité priority, jde o to, jak najít nové, nový odbyt pro naše výrobky a jak se tam lépe umístit a zaujmout eh, lepší postavení. Eh, velmi často ty akce na zahraničních trzích jsou dražší a na vnitřním trhu jde zejména o potřebu informovat evropské spotřebitele. A potom bych chtěl doplnit, že dnes vynakládáme pouze 30 procent na této třetí země a podle nás je to příliš málo. Neměli bychom zapomínat na to, že v kontextu těch vnějších trhů již nepoužíváme nástroj, eh, jako je například vracení eh, náhrady za export. Takže bychom se měli více zaměřit na třetí země, například by do roku 2050 by dovoz ze státu ASEAN mohl být až 17 miliard, nebo objem by mohl být ve výši 17 miliard za rok. A prostředky, které jsou vyčleněny na tuto politiky, tedy 200 milionů euro, nějak, eh, nebudou ubrány někde jinde, ten, ty celkové prostředky budou navýšeny a s tímto rozpočtem těch 25%, tedy 50 milionů, půjde na vnitřní trh, což je více než ta částka, která na tyto účely jde v současnosti. Takže my rozhodně na ten vnitřní trh nezapovídáme. Na vnitřním trhu ale také můžeme konstatovat, že když tady děláme propagaci jednomu výrobku, tak tím nahradíme jiný výrobek. Myslím, že to k tomu, tak k tomu nedochází na těch zahraničních trzích, tam vytváříme větší prostor pro všechny naše výrobky. A teď ke značkám a k označení původu. Konkrétně tedy, jak by ty marky mohly být propagovány v rámci těchto opatření rámci horizontálních programů propagace je potřeba, abychom propagovali nějaký generický slogan nebo generické sdělení na podporu Evropy. E, tak tomu je i v jiných podobných programech. A my samozřejmě chceme vyslat nějaké sdělení na podporu Evropy, které by doplňovalo ta další, e, další programy a další sdělení značky mohou být viditelné za podmínky, že jich bude několik a nebude to ten hlavní, eh, nebude to to hlavní sdělení. To hlavní sdělení se musí týkat Evropy, ale ty, mark, eh, ty, pardon, ty značky mohou zůstat viditelné. To je čistě pragmatické řešení, protože naše výrobky velmi často jsou eh, značkové. Nicméně značka nemůže být nikdy používána sama o sobě, musí to být vždycky ve spojitosti s nějakým tímto evropským sdělením. Co se týče označení původu, my se držíme názoru, že je potřeba držovat pravidla na vnitřním trhu a my máme určité nápady, jakým způsobem bychom mohli používat označení původu produktů, které mají nějaké zeměpisné označení, tak tam je to označení původu uznávané jako součást té identifikace toho produktu. A tady to bude vždycky schváleno. Na vnitřním trhu je původ čistě sekundární ve srovnání s tím generickým eh, sdělením, o kterém teď hovořil. A na třetích trzích by to mohlo být eh, hlavním eh, sdělením, pokud to bude na stejné úrovni jako to generické sdělení o evropském původu. A to by měla být ta evropská přírodná hodnota, kterou chceme zúročit co nejvíce. Výběr programu a postup jakým se to bude provádět. Jak jste si mohli všimnout v našem návrhu, nám jde zejména o co největší zjednodušení, což znamená, že chceme, aby ten postup probíhal prostřednictvím jednoho administrativního místa v komisi, tak abychom se vyhnuli těm dvěma současným fázím, kde to nejdříve procházelo členskými státy a potom eh, komisí jednou za rok, místo toho, aby to bylo dvakrát. Takže řízení těchto programů bude jednodušší. To řízení, o to řízení se vždycky bude podílet několik členských států poté, co to bude předběžně vybráno v komisi, takže tady je přímý způsob, jakým to bude eh, vybíráno. A co se týče těch programů pro více zemí, ty by mohly být přímo řízeny komisí. Proč navrhujeme vyřadit členské státy z výběru programu, jde o um, zátěž a uh, úsilí, které potřeba tomu věnovat a chceme také uh, reagovat na potřeby příjemců, chceme jim nabídnout postup selekce, který bude co nejrychlejší. Dosavadní zkušenosti ukazují, že ty dvě fáze výběru naráží na své limity. Eh, zbytečně se prodlužuje celý tento postup. V rámci tohoto přímého řízení ze strany komise navrhujeme využít výkonnou agenturu a jak už říkal pan Nicholson, my rozhodně nebudeme vytvářet nějakou novou agenturu, ale využijeme již jednu stávající agenturu. což zvyšuje eh, příležitost, že by to řízení mohlo být eh, přímé u těch eh, multiprogramů a to zejména s na ty technické záležitosti, protože tady to jsou specialisté, kteří mají zkušenosti s výkonnými programy, na rozdíl například od některých úředníků v komisi, kteří s tím tolik zkušeností nemají. V v okamžiku, kdy budou navýšeny prostředky, a já už jsem hovořil o těch 200 milionů, tak bude potřeba také mít více pracovníků, kteří budou tyto programy propagace řídit. Takže v rámci racionalizace na základě analýzy eh, nákladů jsme se rozhodli, že by to měla být výkonná agentura a tím bychom také mohli ušetřit porovnání s tou současnou situací. To by nám také mělo umožnit zvýšit eh, odbornost v rámci komise eh, v oblasti propagace. Jak vidíte, snažíme se zrychlit celé toto eh, řízení, celý tento eh, postup výběru. Já si myslím, že to ten navržený postup zadr, pardon, zaručuje. Nicméně v případech krizí máme právní základ pro to, abychom mohli přijmout určitá výjimečná opatření a tam by tedy také eh, mohla být uvedena propagace. Máme jeden příklad, eh, týkal se to ptačí eh, chřipky nebo také bakterie E. coli, kdy jsme zintenzivnili propagaci ale v okamžiku, kdyby tato krizová opatření musela procházet členskými státy, tak by to trvalo velmi dlouho, než by to vůbec mohlo být aktivně spuštěno. A potom by to přišlo příliš pozdě, ta krize už by byla v podstatě u konce. Tím chceme říct, že metoda toho jednotného správního místa by byla mnohem rychlejší, také s ohledem na různé krizové situace. A co se týče spolufinancování, jak už jsem říkal, tak jsme upustili od spolufinancování ze strany členských států, abychom urychlili výběr programu. O to nám šlo zejména, protože dnes to bude komise, která bude moci přímo rozhodnout, které eh, provokační programy vybere. A v tom případě už členské státy ani nemohou spolu přispívat na to financování. Ale také chceme eh, zvýšit zodpovědnost těch eh, provozovatelů, kteří budou muset přespívat 50%. A jak už jsem říkal v minulosti, eh, tomu bylo tak, že 80% financování šlo z veřejných prostředků zatímco v budoucnosti to bude pouze 50%. Těch dalších 50% budou muset poskytnout sami příjemci. Takže úroveň zodpovědnosti v takovém případě bude eh, důležitější nebo vyšší. A další informace, která není úplně nezajímavá, je to, že členské státy, některé členské státy chtějí Eh, na to přispívat, nebo na to přispívali, některé to dělat nechtějí v rámci toho současného programu, což znamená, že tady dochází k určité diskriminace, eh, určité diskriminaci mezi hospodářskými subjekty podle toho, ze kterého českého státu pochází. A tomu bychom se také chtěli vyhnout. Takže v budoucnosti budeme mít stejné rovnoprávné podmínky pro všechny, kteří budou chtít se těchto programů účastnit. Bene, grazie. Děkuji vám a předám slovo opět paní zpravodajce Ester Gerans Garcia, aby mohla přednést svůj závěr. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát všem, kdo přispěli do této diskuze. Evropská komise nezodpověděla všechny dotazy, které jsme zde sformulovali, ale chtěla bych poděkovat zástupci komise za vyjasnění, které nám poskytnout chtěla. Děkuji tedy panu řediteli. Spolufinancování určitě bude tématem, které bude probouzet mnohé diskuze, jak už bylo připomenuto kolegy. A my o tom můžeme samozřejmě přemýšlet. Pokud eh, mohu říci, tak komise má pravdu v jedné věci. Když eh, soukromné subjekty eh, poskytují větší financování, tak budou mít větší zájem o programy, to je jasné. Není mi však jasné ohledně eliminace Eh, členského státu, myslím, že to nemůže být zajímavé v případě, kdy se volí programy, když členské státy budou sami provádět kontroly, protože by měli znát eh, ten program od samého počátku. To je tedy téma, o kterém budu hovořit i jako zpravodajka s jinými politickými skupinami, abychom dosáhli co možná nejvyššího politického konsensu k tomu, abychom pak mohli předložit eh, dokument. Co se týče těch procent, 65%, 25%, 75%, tak si myslím, že od z 30% přejít na 75%, to je dost dlouhá cesta a bude to vyžadovat vyjednávání ohledně finančních prostředků. Z toho, co říkal pan Dorfman, je mi jasné, že je důležitá interní eh, informace i propagace na vnitřním trhu. Takže o tom klidně můžeme hovořit mezi členy našeho výboru pro zemědělství a můžeme definovat procento, které má být věnováno na eh, vnitřní propagace informací a na vnější informace a propagaci, tedy mimo eh, Evropskou unii. Myslím, že v třetích zemích, že to je mnohem dražší. Pane řediteli, máte pravdu, když říkáte, že zjednodušení je nejvyšším cílem. Skoro se vám podařilo mě přesvědčit, že jediný, jedinou roční schůzkou dosáhnete snížení byrokratického břemena oproti dvěma eh, schůzím, které se konají v současnosti. Nicméně vyloučit členské státy mi připadá poněkud riskantní. Nemyslím si každopádně, že bychom z toho měli dělat otázku života a smrti. Co se týče výkonné agentury, hovořil o ní pan Nicholson a také pan komisař v minulém týdnu. Souhlasím s panem Nicholsonem, nemá smysl vytvářet nové agentury, nemá smysl vytvářet ještě další byrokracii. To, co máme, dostačuje nechceme vynakládat více peněz na této úrovni. Naopak chceme investovat prostředky efektivně ve prospěch evropských občanů, nehledě na stát, z něhož pocházejí a předejít nárůstu administrativy a byrokracie. Evropská komise nehovořila přímo o Eh, aktiv přenesené pravomoci, ale myslím, že nějak naznačovala, že by měly být eh, hlavním řešením. Jak víte, já nejsem úplně zastánkyní eh, této varianty, ale možná v aktech přenesené pravomoci se nám podaří předejít tomu, aby zemědělsko-potravinářský průmysl tolik trpěl byrokra- byrokracií. Třeba nás napadne ještě jiný systém, než dáme zapravdu komisi u aktů v přenesené pravomoci. Co se týče ostatních témat, chtěl, chtěla bych říci, že eh, kolega Preškrencia má pravdu. Neměli bychom zapam- zapomínat na eh, balíček o kvalitě. Cílem bylo, aby se zjednodušil systém značek, který už máme v Evropské unii. Neměli bychom vytvářet nové systémy, měli bychom fungovat synergicky a dosáhnout toho, eh, aby nevznikaly další značky, které nikdo nezná. Abychom situaci ještě nekomplikovali, spíše bychom ji měli zjednodušovat. Ohledně vaší zmínky o tématu vína, které by bylo diskriminované, děkuji zpravodajce za socialistickou eh, a demokratickou skupinu, protože to je skutečně demo, eh, diskriminace, ve které musíme hledat nějaké řešení a napravit eh, situaci. Chtěla bych uklidnit pana Aňu, že Toto se týká evropských produktů pocházejících z Evropské unie, Bělorusko a Ukrajina ano, pochá, nebo tedy nacházejí se v Evropě, ale nepatří k Evropské unii. Budeme se skutečně zaměřovat na ty státy, které jsou součástí Evropské unie. Všechny členské státy mají potravinářské či zemědělské výrobky, které jsou způsobilé k takovéto propagaci. Teď mám na mysli 28 členských států EU. To je tedy cílem eh, jak vaší zpravodajky, tak určitě EU, abychom propagovali tyto produkty. Pustíme se hned do práce a díky eh, setkání s kolegy z politických skupin a se všemi poslanci, kteří mají o toto téma, o toto zprávu zájem, budeme společně hovořit. Je velice důležité vyslechnout si názory všech, abychom dosáhli co možná nejvyššího konsenzu a omezili na maximální minimum pozměňovací návrhy Nepřejeme si mít obrovský dokument, naopak chceme dosáhnout maximálního koncenzu. Děkuji a sejdeme se po svátcích vánočních. Jakmile skončí, my totiž máme v úmyslu, abychom schválili tento dokument už v prvním čtení a to, co možná nejdříve s největším koncencem. Děkuji všem kolegům. Nyní eh, přejdeme k bodu číslo 7 na pořadu jednání, ale zástupce komise zde ještě není k tomuto bodu. Proto si dáme desetiminutovou pauzu a budeme pokračovat prezentací komise na téma nové strategie EU v oblasti lesnictví. Máme 10 minut pauzu. Thank you.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 pauze, jsem se Thank you.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

Colleghi, riprendiamo i lavori. Kolegové, budeme pokračovat v naší práci. Další bod na pořadu jednání se týká prezentace komise na téma nové strategie EU v oblasti lesnictví. 20. září toto bylo uveřejněno. Tato strategie nahradí stávající strategii z roku 1998 a hlavním cílem tohoto sdělení je vypracovat strategii lesnictví v EU, která se bude zakládat na správě, udržitelné správě a řízení e, lesnických zdrojů, multifunkční úloze lesů, včetně aspektů socioekonomických a environmentálních. Vítám zde zástupce komise, pana Holcera z DG Agri, který vede oddělení pro bioenergii, biomasu, lesy a klimatické změny. Předloží nám novou eh, lesnickou strategii a následně mohou eh, kolegové přispět do diskuse, mohou se již nyní hlásit do seznam řečníků. Prosím, pane Holcer, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát také poslancům Především bych rád vyjádřil vděčnost za to, že ještě letos máme příležitost vám představit, předložit tuto strategii lesnictví. Intenzivně dva roky o tomto tématu jednáme a jak už jste uvedl, pane předsedo, komise přijela 20. září eh, sdělení k tomuto tématu. Nejdříve vás seznámím s celým postupem, pak s obsahem, a potom s některými dalšími kroky, které předpokládáme. Strategie v oblasti lesnictví, jak už jste uvedl, není ničím novým, protože je tu od roku 90. let, od z roku 98. A kvůli mm, přeskumu se tím zabýváme znovu, protože se lesnictví změnilo a změnila se také hodnota lesa a lesnických činností. E, také se jimi více zabýváme a to je jeden z největších důvodů, proč jsme považovali za nutné, aby stávající strategie lesnictví byla trochu pozměněna, protože je tak trošku zastaralá. Za komisi e, skladáváme velice zajímavým že tato iniciativa a strategie je podporována šesti komisaři. Takže to není jen téma, které by bylo vybudováno kolem lesnického společenství jako takového, ale je tu DG Agri, které vede toto téma a další dvě DG jsou společně zodpovědné, DG Enterprise a DG Environment a s námi se při, k nám se připlo ještě DG klima, energie a e, výzkum rozvoj. A pro nás bylo velkým přáním, abychom se navíc nedívali jen z jednoho pohledu, ale abychom zhodnotili veškeré pohledy, které specificky budou strukturovat budoucí politiku lesnictví. Tento text je doprovázen všem dvěma pracovními dokumenty. Máme pracovní dokument o předběžném návrhu e, průmyslu, týkající se průmyslu, který využívá lesnictví. Velice důležitý je postoj, který jsme přijali hovoříme o lesnické strategii a o sektorech založených na lesnictví. To je taková změna oproti minulosti a budeme se zaměřovat na toto téma lesa a lesnictví holistickým způsobem. Budeme se zabývat také hodnotovým řetězcem. Abych vám to eh, trochu Eh, vykreslil, co vidíme jako holistický pohled na lesnictví, čeho se to všeho týká. Eh, lesnictví je v centru pozornosti a činnosti, které se k němu vztahují, ale pak tu je ještě taková větev, která se zabývá životním prostředím, výzkumem a rozvojem, eh, průmyslem, který vyplývá z lesnictví, potom energie, a potom rozvoj venkova, a potom e, klimatické změny. Takže to jsou takové různé paprsky. A toto také reflektuje onu strukturu spolupráce šesti komisařů, kteří se zaměřují společně na novou e, strategii lesnictví. Jak tato strategie tedy je nastavená, co jsou naše cíle? Především jde o to, abychom zajistili, že lesnictví bude mít pozitivní úlohu v EU, sociálně ekonomickou i ochrany životní prostředí neboli. Jde nám o rozvoj venkova, zaměstnanost, přidanou hodnotu ve výrobcích a služby. Samozřejmě, že se musíme řídit také klíčovými eh, politickými strategiemi EU, a proto eh, se zabýváme také cíly z roku z eh, eh, cíly pro rok 2020 a na rok 2050. Máme tedy takové celkové panoráma, do kterého je vsazena tato strategie, aby splňovala naše politické cíle. Mezi tím, co se děje v evropských politikách, je třeba zmínit také to, co se odráží a co se odehrává v členských státech. Jak víte, lesnictví je v kompetenci členských států, ale určitou kompetenci má i Evropská unie. Dlouho jsme diskutovali o subsidiaritě a jiných významných tématech. Nejvýznamnější věci je, že tato strategie má být chápána jako pojítko mezi oběma. Také bychom si přáli, aby tato strategie ovlivňovala činnosti v lesnictví, které se vztahují ke kompetencím EU, abychom tedy poskytovali ty správné signály. Jaké jsou hlavní zásady? Jsou tu tři hlavní principy, tři hlavní zásady, udržitelná zpráva a řízení lesa, eh, uži, efektivní využívání eh, zdrojů a potom globální lesnická zodpovědnost. To jsou ty tři cíle. Já bych rád, a pravděpodobně trochu zkrátím eh, ten výklad, protože ta prezentace se nebude teď zabývat vším dopodrobna o čem to všechno je, protože eh, o tom můžeme diskutovat následně v diskuzi nebo někdy jindy. Důležité je, že v Evropě 2020, ve strategii 2020, jedním z cílů, hlavních cílů je také lesnictví. A jedním z cílů lesnictví pro mm, účely 2020 je zajistit a ukázat, že lesy v EU jsou vedeny udržitelně, podle udržitelných principů a že Evropská unie podporuje udržitelnou zprávu a řízení lesa, brání deforestaci eh, na globální úrovni. Zaměřujeme se tedy na lesy a prostřednictvím této strategie bychom měli přispět eh, k vyvážení eh, účelu lesa v rámci ekosystému a dalších eh, aspektů. Na výslednictví by mělo být konkurenceschopné a mělo by přispívat eh, k hospodářským odvětvím, které závisejí na využívání předních zdrojů. Máme tu osm prioritních oblastí, které projedu rychle, abyste věděli, o čem vlastně eh, hovořím. Hlavní kapitolou koordinace a komunikace se zabýváme. Hlo, toto hodně zdůrazňujeme, protože cítíme, že je zapotřebí větší, lepší komunikace a že právě to by velice prospělo sektoru lesnictví. Významnou část je také příspěvek k cílům společnosti. Co tím mám na mysli? To je les chápaný z globální perspektivy, neboli podpora eh, městských a místních eh, komunit, udržitelnost, klimatické změny, ochrana lesů a posilování ekosystému a služeb a také součástí je zlepšování poznatků. Potřebujeme aktuální, aktualizované informace, monitorování eh, lesů a také výzkum a inovace tomto sdělení komise už jste si pravděpodobně povšimli toho, že nejsou ustanovení akčním plánu do budoucnosti, eh, tak to bylo rozhodnuto. A proto eh, se zajímáme o to, abychom měli strategické směry pro každou prioritní oblast, kterou jsem tak rychle proběhl před chvílí, a to proto, abychom mohli velice záhy se pustit do práce, neboli aby ta lesnická strategie byla uváděna do praxe. Členské státy by měly zvážit principy a cíle naší strategie, až budou implementovat své akční plány pro lesnictví, národní akční plány to je cíl, kterého bychom chtěli v naší strategii dosáhnout. Udržitelná zpráva a řízení lesa má svá kritéria a právě na nich záleží úspěch naší strategie. Důležité je, jak už jsem uvedl před chvílí, máme tedy eh, ambiciozní cíle, ale potřebujeme jasná kritéria, abychom eh, podle nich mohli říct využívání tedy lesní biomasy, je třeba stanovit jasná kritéria a budeme diskutovat dále, jaká kritéria to mají konkrétně být. Neměli bychom znovu vynalézat eh, kolo, eh, nicméně musíme se zabývat dopodrobna těmito otázkami. A už jenom pár posledních bodů. Co se týče zdrojů, tento výbor velice dobře zná Eh, situaci ve společné zemědělské politice v druhém pilíři. Lesy jsou součástí možného financování a my se velice těšíme na to, až bude hotovo, eh, jak se zlepší eh, nařízení o rozvoji venkova. Budeme mít lepší možnost rozvíjet lesy, lesnictví a lesnické činnosti. Co se nezměnilo? Pokud si se budeme zabývat tedy financováním eh, a venkovským rozvojem, tak příjemce musí prokázat, že spravuje les podle udrž- kritérií eh, udržitelné zprávy a řízení lesa. Jenom um, ocituji dalších pár zdrojů, které jsou také k dispozici. Je tu tedy šest komisařů, eh, kteří společně eh, se podepsali po tuto strategii. Je to LIFE plus, eh, Fond soudržnosti, Strukturální fond Horizon 2020 a nová možnost inovačního partnerství EU a také to politika inovací a klimatických změn a využití Fond pro rozvoj, eh, konkrétně RED Plus a FLECT. Ještě jeden bod, o kterém se hodně diskutovalo eh, v našich setkáních a naše diskuze se zakládaly na vstupech, samozřejmě od členských států a služeb komise na jedné straně, ale také od aktérů v daném sektoru. To je velice důležité zmínit, protože jsme měli velice silnou podporu iniciativy vycházející právě od jednotlivých aktérů v daném odvětví. Jak jsem se zmínil, máme tedy jeden nástroj řízení, a to je ten stálý výbor pro lesnictví. Musíme se eh, jim také zabývat. Eh, toto sdělení hovoří o tom, že zapotřebí zlepšit fungování tohoto výboru, aby byl výkonnější, efektivnější a musíme se také zaměřit na to, jak zajistíme konsistenci a eh, spolupráci v rámci Eh, jednotlivých politik souvisejících s lesy. Je zapotřebí zlepšit eh, kvalitu diskuzí na úrovni EU. Jsme velice vděční, že máme tuto příležitost eh, prostřednictvím poradního vlastnictví, včetně zpracování korku. A Máme také poradní výbor eh, pro eh, lesnický průmysl. Máme tedy tato tři fóra. Ještě tu jsou jiné oblasti, o kterých by se rád zmínil, které bude třeba prodiskutovat a budou také pokryty. Zmíním se jen o pár z nich. Velice konkrétně jde o to, abychom předcházeli lesním požárům, abychom předcházeli chorobám, ehm, snažili se uchovat udržitelný les a eh, prosazovali regionální a další spolupráci. Tímto vším se budeme zabývat a budeme se to snažit zohlednit, protože to vyplývá z konkrétních přání několika členských států, tak jak jsme je zaregistrovali. Jaké jsou tedy další kroky? Předložili jsme již radě tento text, stejně jako Evropskému parlamentu. Diskutujeme v pracovní skupině rady eh, o závěrech rady a tato diskuze už dosáhla mm, značného pokroku. Myslím, že už jsme někde v půlce a vedli jsme zajímavé výměny názorů s členskými státy. Nyní máme příležitost předložit tuto strategii také Evropskému parlamentu ve výboru AGRI, a uvidíme, co vy nám řeknete, jak se budete rozhodovat o e, dalším postupu k naší e, strategii e, ze strany Evropského parlamentu. Ještě slovo na závěr. I hned jsme se zašli zabývat implementační prací. Vedli jsme už první zasedání se stálým lesnickým výborem v prosinci, na začátku prosince, ohledně toho, jak eh, zapracovat veškerou práci, kterou je třeba vykonat. A také jsme vedli další výměny názorů s dalšími aktéry. Eh, hovořili jsme detailně o naší strategii. Jenom bych chtěl ještě upozornit na to, že bude zapotřebí do, dosáhnout přeskumu strategie do roku 2018, aby byl zhodnocen pokrok při implementaci strategie. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy. Děkuji vám mnohokrát. Pane Markusi Holcere, předám slovo Elizabeth Kosinger. Prosím. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Holcerovi za prezentaci této strategie, na kterou jsme opravdu čekali velmi dlouho. Myslím, že by to bylo v zájmu tohoto výboru, kdyby se nám podařilo tuto zprávu dotáhnout do konce ještě během tohoto volebního období, protože si myslím, že je skutečně na čase, aby tato, ta strategie, která je z roku 98 byla konečně přepracovaná. Eh, je, lesy plní velmi důležité ekologické funkce, ale také plní různé cíle v oblasti zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Eh, udržitelné lesní hospodářství je pilířem venkovského rozvoje a proto by se to mělo promítnout a bylo to být prioritou v této strategii. Takže my to velmi vítáme. A děkujeme DG Agri za to, že to takto seriózně e, na tom pracovali a že také zohledňují celý dodavatelský e, řetězec. Až dosud to bylo lesnictví kompetencí členských států a já si myslím, že tomu tak musí zůstat i v budoucnosti. Takže strategické priority komise musí být eh, velmi jasné a na základě toho se musí eh, rozpracovávat. Potřebujeme dlouhodobou udržitelnou strategii pro celé toto odvětví. Eh, jde také o to, abychom viděli nad za hranice Evropy. Obchod s těmito produkty a s těmito komoditami je velmi důležitý a proto bychom měli mít stejné standardy a také bychom měli uzavírat mezinárodně platné dohody. A já jsem ráda, že ta strategie jde i tímto směrem. Co se týče zdrojů, tak je důležité si uvědomit, že využívání těchto zdrojů musí být skutečně doložitelně udržitelné a na tom se musí ještě dále pracovat. Certifikace udržitelnosti musí provádět i nadále členské státy. Již dnes existují velmi dobrá kritéria pro stanovení udržitelnosti. Vývoj nových kritérií udržitelnosti bych eh, vnímala spíše kriticky. Eh, v nedávné minulosti jsme vedli diskuse o této záležitosti. Myslím, že žádný systém není dokonalý a, a aby bylo možné ho aplikovat na 28 velmi rozdílných členských států. Ty závazné lesnické plány vidím také jako problematické, protože lesní podniky jsou samostatné a nějaké Nějaký evropský závazek by byl příliš byrokratický a také nepřiměřený. Mnoho lesních podniků již teď z důvodu vysoké byrokratičně eh, upouští od těchto činností a proto bychom s tím měli něco dělat. Evropská unie by měla zapojit všechny tyto podniky a pokud budeme mít eh, údaje o všech, tak to bude moci zúročit. Takže národní programy nebo ekvivalentní řídící systémy musí být také eh, povolené. A další důležitý a sporný bod je princip kaskády. Jde o energetické využívání lesů, které má pozitivní dopad na nezávislost na eh, fosilních palivech. Myslím, že na tom se všichni shodneme, ale to, co je uvedeno tady, jde příliš daleko. Jde o efektivnost využívání zdrojů, to si myslím, že je možné i bez přímy, přímého zasahování do tržních sil. A další bod, který tady už byl zmíněn, je to ten stálý lesnický výbor, který by měl být eh, důležitější, eh, více než jenom poradní krémium a myslím, že by také lesnický sektor se měl více zapojit do přepracování této strategie, tak aby všichni aktéři v tom procesu zhodnocování eh, těchto zdrojů měli být zapojeni, abychom se také uvědomovali mezinárodní dimenzi tohoto problému. Eh, Děkuji, Johansson. Eh, eh, Děkuji za vaši prezentaci této nové lesnické strategie. Já to také velmi vítám. A lesnictví, jak tady bylo popsáno, je oblastí, kde Evropská unie vyvíjí hodně aktivit. A kromě toho um, se také hodně dělá na národní a místní úrovni. Týká se to jednak průmyslové politiky, také výzkumných činností s výhledem na horizont 2020. A proto bychom měli mít uh, inkluzivní, holistický pohled na lesnictví z těchto různých pohledů. A prezentace komise zmiňovala celou řadu těchto aspektů. Dále je také důležité, aby se ta strategie konečně přepracovala, protože od té poslední diskuse se situace výrazně změnila, včetně možnosti toho, aby průmysl založený na lesnictví přispíval k udržení našeho životního prostředí a e, k ener- zásobování energiemi. Můj, moje zkušenost e, s dřevařským průmyslem je to, že to není jenom e, zdroj nějakých surovin, ale je to zdroj surovin pro celou řadu dalších odvětví, protože dřevo lze využívat i pro výrobu tkanin. Takže les by mohl být mnohem udržitelnějším systémem produkce surovin než jiné. Může to být udržitelnější než pěstování bavlny, kde se používá hodně eh, jedovatých látek. Hodně se tady provádí výzkumu, takže eh, to musíme také co nejvíce umožnit. A pokud eh, se podíváme například na Švédsko, tak tady jsou velké regionální eh, rozdíly s ohledem na velikost lesnického průmyslu nebo na to, jak je ten průmysl udržitelný. Další, jestli se díváte na jižní nebo na severní Švédsko. A podobně to samozřejmě je také v Evropě. A jak už říkali kolegové, musíme se zaměřit na tu interakci mezi evropskou strategií, těmi národními politikami pro lesnictví a také na možnost eh, podnikání jednotlivých eh, lesnických podnikatelů. Hodně členských států má plánování v oblasti zdrojů nejenom na celostátní úrovni, ale také na regionální úrovni, kde se rozhoduje o tom, jak se bude nakládat s přírodními zdroji. Takže možná, že by bylo dobře vyvinout nějaký systém spolupráce, který by zapojoval i tuto regionální úroveň. A dále je na čase, abychom diskutovali také o dalších částech tohoto návrhu. K tomu se Eh, můžeme vrátit později. Na závěr chci říct, že je to velmi vítaná zpráva. Určitě to povede o strategii, o diskuzi, povede to k diskuzi o reálné strategii, protože díky tomu bychom mohli dosáhnout eh, našich eh, dlouhodobých cílů. Takže já se těším na příští diskuzi, až dostaneme konkrétní návrh této strategie. Martin Osling je po... Děkuji, Já snad eh, Děkuji eh, za to, že se jedná vůbec o lesnictví a že komise přichází se eh, společnou strategií a upravuje ji problematice. Mně se tohle celé zdá takové trochu nekonkrétní. Les je více než jen suma stromů. A e, když se podíváte nejenom na Švédsko, ale e, na celou Evropu, tak máme různé typy lesů, u kterých. Omlouvám se. U který, se kterými je třeba e, různě zacházet. Na jihu Evropy máme problém, že každý rok vyhoří spousta lesů a musíme říct si docela jasně, že eh, je třeba dělat něco pro obnovu eh, lesů, tak aby se tomu ještě dalo říkat eh, lesy. Každý rok tohle opakujeme, když máme velké problémy s lesními požáry, ale dlouhodobou strategii tady nevidím. Za druhé, v řadě oblastí máme problém s konkurencí, pokud jde o využití v regionech, které se intenzivně používají energetické využití lesa a trvale udržitelné využití eh, dřeva jako suroviny je důležité téma, ale dostáváme se už na hranice, kde je třeba říci, že je třeba eh, sladit Eh, ty konflikty mezi eh, ochranou přírody a energetickým využíváním eh, dřeva. Někdy jsme se už dostali na hranici toho energetického využívání, kde už můžeme ohrozit trvalou udržitelnost. U nás se například palivové dříví považuje za skvělý materiál pro vytápění domů. Díky tomu se cena strojnásobila a také se to používá mnohem častěji ještě pořád. Takže eh, musíme se zamýšlet eh, nad eh, tím, jestli se nedostáváme do určitého nebezpečí. Takže ty konflikty s využíváním jsou tady. Já bych byl rád, abychom měli certifikaci pro používání různých typů eh, lesů, že bychom mohli mít dokonce eh, eh, nějakou značku, nějaké razítko ohledně definice toho daného typu dřeva. Abychom měli standard v Evropě, kde bychom mohli společně říci, tohle je strvale udržitelného lesního hospodářství a sladili s tím určitý systém ochrany. Takže myslím, že bychom se měli pokusit e, navzdory e, těm jednotlivým národním lesním politikám e, skoordinovat ten ochranný systém a nějak z toho vycházet. Pokud je o posilování institucí, tak musíme vědět, kam cílíme když ty stávající instituce nefungují dostatečně efektivně, tak chci je posílit, tak musím stanovit cíl a nejenom eh, říkat, že se o tom musíme bavit. To je příliš eh, obecné a v té strategii je příliš málo těch konkrétních věcí, se obávám. Grazie Martine. Oleničak. Děkuji, pan Oleničak. Bardzo děkuji. Děkuji. Já bych také s velkým uspokojením konstatoval, že eh, tady máme náběh na strategii pro, eh, do roku 2020. Je mimořádně důležité, abychom se pokusili skoordinovat veškeré práce, které probíhají v souvislosti s eh, lesy v jednotlivých členských zemích. Dnes od Evropské komise bychom neměli eh, požadovat, eh, aby nám představila eh, řešení, která se budou jednolitě dát implementovat v jednotlivých členských zemích, nebo ve všech členských zemích. To není možné, protože není společná lesnická politika, za prvé. A za druhé, v jednotlivých členských zemích je lesní hospodářství prováděno úplně různým způsobem. Lesy například v Polsku Eh, jsou zorganizovány eh, na státním vlastnictví, kde tedy hlavním vlastníkem je stát. V jiných eh, regionech Evropy jsou vlastníky soukromé osoby, firmy nebo dokonce i fondy. A Vytvoření podmínek pro širokou a harmonickou spolupráci je ale nej, velice důležité. Když hovoříme o lesech, tak musíme poukázat na to, že zvyšování zalesnění v Evropě nám přináší samá pozitiva. Na jednu stranu eh, se tady eh, ohraničují emise CO2, čili pozitivně eh, to ovlivňuje změny klimatu. Za druhé, a to je podstatná věc, jsou tady pracovní místa. 3 miliony pracovních míst v Evropě souvisí bezprostředně s lesem. To je podstatná věc. V souvislosti eh, s horizontem 2020 eh, bychom také měli se zaměřit na vytváření nových pracovních míst v souvislosti s novými technologiemi, protože je nesmírně důležité, aby v kontextu toho, o čem jsme zde dnes hovořili, čili těch hrozeb, které tady jsou pro lesy, jako jsou požáry, a další tragické události, abychom eh, zaváděli celou řadu řešení jako nové odrůdy nebo nové technologie související s ochranou lesů před požáry. Také je důležité, abychom se zaměřili na tento program v kontextu společné zemědělské politiky, protože bych připomněl, že v rámci druhého pilíře předpokládáme eh, podporu na zalesňování eh, přímo pro fyzické osoby, stejně tak, jako se předpokládá eh, podpora činností na obnovu lesů po přírodních katastrofách. Také bychom měli eh, se zamyslet eh, třeba eh, společným systémem tedy pojištění lesů, tak jako se toho pokoušíme zavést u zemědělských odrůd, o zemědělských plodin. Čili ještě je toho tady hodně co k udělání. Kromě toho ekologického eh, rozměru zde všichni poukazujeme eh, na eh, hospodářský rozměr, protože lesy jsou zdrojem velmi důležité suroviny dřeva, které se používá hodně, tedy v mnoha oblastech. A potom je tady ještě jeden faktor, a sice související s ekologií. A sice musíme si říct jasně, že v Evropě máme řadu pozemků, které se dnes eh, používají k zemědělství, ale do budoucna by bylo lepší, eh, kdyby eh, se na nich pěstovaly lesy. Jsou tady ekonomické i ekologické, společenské faktory a to je třeba do budoucna tedy předpovídat. A jsou samozřejmě odlehlé okrajové plochy, terény a k zajištění toho, aby byly do budoucna užitečné, by bylo lepší, kdyby také byly eh, zalesněné. Zatímco dnes eh, podlehají nekontrolované erozi. A takových ploch je v Evropě eh, docela dost. Děkuji. Grazie, Lenice. Agnew. Děkuji, Agnew. A další. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme tady o, o udržitelnosti Eh, lesní hospodářství. A u nás v Británii už je jeden eh, strom, eh, který není už udržitelný. A sice je to jasan. Ten mm, trpí jednou chorobou, která byla dovezená z Evropy a tato choroba prakticky zničí tento strom v Británii. Já jsem ho viděl na své farmě, na stromech, tu chorobu a jsou tady určité známky naděje a já, eh, pokud vím, tak eh, používáním geneticky modifikované technologie je eh, možné vypěstovat takové jasany, aby byly odolné vůči této nemoci. Takže pokud volená britská vláda za pomoci britských vědců by mohla ochránit jasany v Británii před touto nemocí, tak Evropská komise eh, by se snažila pod tlakem eh, zelené eh, lobby zasáhnout, to je otázka. Poi Capulas. Dorfman a Capulas. Grazie, presidente. Ehm, Já ich halte es für sehr ähm, gutes... Äh, Já si myslím, že je dobře, že se tady bavíme o lesnické strategii, protože když se zamyslíme nad E, příspěvkem lesnictví, například zásobování energiemi a k snižování dopadu změny klimatu, tak e, lesy tam mohou hrát velmi důležitou roli. A lesní hospodářství souvisí také s využíváním venkovských oblastí, ale souvisí to také s celou řadou dalších aspektů. Já souhlasím s tím, co říkal kolega Hojslink o využívání. Musíme si také uvědomit, že zejména v některých eh, hůře přístupných oblastech, jako jsou horské oblasti, dochází k nedostatečnému využívání, a to už po dobu několika desítek let, a to jednoduše proto, že to využití těchto lesů už se nevyplatí Takže to se týče snižování emisí CO2, tyto lesy vlastně už eh, neposkytují ten užitek, který by mohly, protože ten les přispívá k tomu oběhu emisí, takže ani je neredukuje. A eh, přesto by bylo možné to využívat například na spalování. Já to říkám, protože v mém regionu jsme v posledních 15-20 letech zažili velmi pozitivní vývoj, kde se zlepšilo využívání lesů, a to ze strany obecních orgánů a z druhém pilíři zemědělské politiky také byly obsaženy pobídky, které eh, tomu obce stimulovaly. Tento druhý pilíř sloužil velmi úspěšně k tomu v posledních sedmi letech, že majitele lesů se, tím začali, se tomu začali více věnovat. A v tom současném eh, programovacím období je to teď spochybněno, takže se chci zeptat, jestli je to takto konsistentní. Já si myslím, že Evropská komise, nebo jedna část komise by měla vědět, co dělá druhá. Nemá cenu sepisovat hezké zprávy a potom, když dojde k vytváření nějakých konkrétních plánů na hospodařování lesa, tak eh, Eh, bez toho ty regiony měly mít možnost dělat. A druhý bod, o kterém mluvil kolega Heusling, je otázka toho, jak se vyhýbat ubývání lesů v důsledku požáru. Já si myslím, že je, je možné být skeptický vůči tomu, že by bylo možné využívat evropské prostředky na odškodňování za, kvůli požárům. Eh, co je známo, protože se o tom pořád eh, mluví, je to, že eh, k požárům lesů v Jižní Evropě dochází v důsledku žářství. Což samozřejmě nepřispívá k ochraně lesů. A já nechci, aby určité praktiky, které v Evropě jsou, byly potom podporovány nebo Eh, výslovně finančně z veřejných prostředků. Takže bychom se měli podívat na to, do jaké míry je možné kompenzovat za požáry z evropských prostředků. Já si myslím, že bychom se na to měli podívat s přihlédnutím k těm oblastem, kde k tomu dochází a měli bychom skutečně zajistit, že úmyslně zapalované lesy nebudou potom kompenzovány z evropských prostředků. Bene, grazie. Děkuji, Heberte. Jako poslední Luis Capulas. Já bych eh, chtěl také poděkovat za prezentaci od komise. Mám několik praktických eh, poznámek. Myslím, že ten dokument je velmi kvalitní, je dobře strukturovaný, je koherentní a určitě eh, by se nám podařilo najít eh, kompromis ohledně této zprávy, ale myslím si, že prakticky to nebude úplně možné jako koordinační mm, koordinační výbor se tady pořád předpokládá ten stálý lesnický výbor a potom jsou to další poradní eh, grémie a říká se, že ten systém by měl zůstat také nadále. Víme, že eh, programy na podporu lesů jsou například program na rozvoj venkova, tam je 5 miliard, eh, asi to nebude v tom příštím období srovnatelně financováno, ale to jsou většinou opatření, která financují členské státy. Já si myslím, že bychom ale měli eh, vést trochu filozofickou diskusi. Když se vytváří lesnická strategie, tak to znamená, že i členské státy budou muset eh, uzavřít své plány na rozvoj venkova a skonzultovat to s Bruselem, takže do jaké míry e, ještě bude možné zohlednit takový dokument a jaký má smysl zůstávat u těch e, starých e, struktur. Takže mám otázku, jestli vůbec ještě takováto debata může mít nějaké praktické dopady a může něco ovlivnit. Tato strategie se musí provádět také v praxi a měli by, na ní, mě by se na ní brát ohled při uzavírání programu pro rozvoj venkova v komisi. Bene, kolegy, tam... Děkuji kolegové, děkuji vám všem za příspěvky. Také bych rád připomněl, že konference předsedů politických skupin nám ještě neschválila, abychom za tohoto funkčního období sepsali zprávu z vlastního podnětu k lesnické strategii. Vzhledem k tomu, že toto svolení nemáme, je evidentní, eh, že se nám nepodaří takovouto zprávu schválit. Děkuji nicméně komisi a vracím slovo panu Markusi Holcerovi eh, pro to, aby mohl vyslovit svůj závěrečný projev. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Velice stručně, pravděpodobně se zaměřím na tři body. Za prvé lesní požáry. Myslím, že to je téma, které nás doprovází od té doby, co debata vůbec započala. Je to opravdu velice komplexní problém. Ale rád bych upozornil na tu skutečnost, že konkrétně v oblasti rozvoji venkova a jeho programů jsou tu možnosti pro prevenci lesních požárů a také pro zjednání nápravy. Nejde o to, abychom někam dávali peníze bez další hodnoty evropským příjemcům. Jedná se konkrétně o to, jak předcházet požáru. Nejedná se jen o předejítí samotnému požáru, ale také o předejítí situacím, eh, které jako požár mohou devastovat biodiverzitu a mají negativní dopad. My už jsme se tímto směrem vydali před značnou dobou a prokázalo se, samozřejmě s určitými omezeními, jak ze strany členských států, tak ze strany služeb komise, že se nám podařilo najít cestu, jak se s tímto vypořádat. A jak už jsem uvedl na začátku, identifikovali jsme toto jako důležitý bod strategie. Za druhé, otázka škůdců a chorob. To byl dotaz, který také byl na nás vznesen. Samozřejmě, že jsme si vědomi eh, problému s jasany a že se snažíme o boj proti těmto chorobám je to naším velkým zájmem a nejde tu jen o jeden druh stromu jako takový, ale o škůdce a choroby, jimž budeme věnovat větší pozornost. Samozřejmě v rámci možností. Ohledně filozofické diskuze, ono se nejedná o filozofickou diskuzi v lesnické strategii, Možná, že není dostatečně přesná či konkrétní nebo specifická, ale to, čeho se nám zatím dařilo dosáhnout členskými státy a jednotlivými aktéry, tak to vidíte ve výsledcích naší diskuze. Tato diskuze už probíhá dva roky. A proto já si osobně myslím, že zde není nebezpečí, že by tato strategie přišla příliš pozdě. V té přípravné fázi členské státy už a regiony už věděli, co přijde, co přináší ona diskuze a proto mohli zapracovat do přípravy programu rozvoje venkova právě tyto aspekty. Takže ještě jednou vám chci poděkovat za příležitost předložit vám naši strategii. A doufáme, že se parlamentu ještě podaří toto dořešit letos. Děkujeme ještě jednou za pozornost. Děkuji. Děkuji všem zúčastněným, děkuji ještě jednou komisi. A můžeme přijít k poslednímu bodu na pořadu jednání přesně včas na to, abychom si pak mohli eh, popřát k Vánocům. Bod číslo 8. Seznámení s činností odrudového úřadu společenství pana Martina Ekvada, předsedy OUS. Pan Martin Hrvat nám eh, představí tyto činnosti. V minulosti Evropský parlament nebyl součástí legislativního postupu týkající se eh, práv souvisejících s odrudovým úřadem a eh, odrudami jako takovými. Jak víte, je to nařízení ohledně roznožovacího materiálu rostlin a eh, také obsahuje nové úkoly pro odrudový úřad společenství. Nařízení ustavující o odrůdách eh, bude i objektem eh, dalšího eh, vyjednávání budoucnosti. A zdá se, že málo evropských občanů ví, co tento významný úřad vlastně dělá. V minulosti zde bylo málo sdělení a komunikace mezi Evropským parlamentem a odrovým úřadem společenství a doufáme tedy, že tato situace se nyní změní. A kromě toho Evropský parlament zadal studii o finančních aspektech fungování agentur, které se eh, samo, eh, samostatně financují. Proto je velice zajímavé seznámit se s touto prací a je mi potěšením, že mohu předat slovo panu Ekvadovi. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Rád bych nejdříve poděkoval eh, předsedovi výboru pro zemědělství a rozvoj venkova za pozvání. Eh, bych zde přednesl tuto prezentaci. Jak bylo právě řečeno, v minulosti nebylo příliš mnoho kontaktů mezi Evropským parlamentem a Evropským odrůdovým úřadem. Vlastně tentokrát eh, tady hovořím před Evropským parlamentem poprvé a je to poprvé, eh, co prezentujeme svoji činnost na tomto výboru od eh, svého založení od roku 1994. Takže možná, že bychom mohli spolupracovat poněkud úžeji. Před Lisabonskou smlouvou samozřejmě neexistoval žádný formální základ pro naši spolupráci, ani důvod, byly tady legislativa a tak dále. Teď máme eh, nařízení PRM, eh, které dá od našemu úřadu více úkolů, jak říkal pan předseda, a parlament eh, se k tomuto návrhu bude také vyjadřovat ve stanovisku. Potom je tady také naše nařízení, o, který, kterým naš, zřizovací nařízení a Eh, to eh, také bude, myslím, zahrnuto do eh, tohoto postupu, o kterém jsem hovořil. Jak říkal pan předseda, proběhla studie o samofinancujících se agenturách, jako je náš úřad. Myslím si, že to studie je velice dobrá a poukazuje správně na otázky, o které jde. A je zajímavé a je dobré, že to teď eh, parlament eh, zajímá a myslím si, že je také eh, dnes tedy dobrá příležitost představit tu veřejnou službu, kterou my občanům poskytujeme. Pokud jde o mm, inovace, tak to je klíčový termín pro to, abychom obstáli v stále složitějším hospodářském prostředí. Inovace v oblasti eh, odrůd eh, rostlin je důležitá, eh, pokud jde o úkol naplnění, tedy nakrmení stále, nebo výživy stále se rozšiřující se populace lepší výnosy, menší používání pesticidů, lepší kvalita pro spotřebitele a zajištění odrůd, e, které podporují e, trvale udržitelné hospodaření, je opravdu, to, to jsou ta klíčová témata. Dokonce, když už jste tady hovořil o lesnictví, jsou tady v současné době e, snahy o vyšlechtění takových lesů, které budou odolné vůči požárům a škůdcům. Takže ochrana je velice důležitá. Eh, samofinancující se agentura je ideální způsob, eh, jak eh, vyřešit správně definovanou evropskou politiku. Naše financování je transparentní, dobře hospodaříme a více než adekvátně jsme kontrolováni. A proto je logické, aby odrudový úřad přezal nové úkoly v oblasti odrůd. Hm, mám tady 10 eh, minut na prezentaci, ale eh, mám toho hodně a bylo mi řečeno, že možná budu moci trochu pokračovat, takže já eh, vám teď nasíním takový přehled celého systému, něco o agentuře, uvedu nějaké statistiky o financování úřadu, pohovořím, pohovořím o nových úkolech po tedy návrhu toho nařízení o PRM, potom vyhodnotím systém a uzavřu. Nejdříve tedy k odrůd, eh, odrůdovému systému EU. Ten byl vytvořen eh, tehdy nařízením Rady bez zahrnutí parlamentu v roce 1994 a práva duševního vlastnictví je udílená podle tohoto systému eh, jsou platná po celém území 28 členských států Evropské unie. Evropský systém eh, koexistuje s národními eh, systémy mm, ve všech těch 24 eh, zemích Evropské unie, kde existuje ochrana duševního vlastnictví k odrůdám rostlinným a daný držitel se může rozhodnout, jestli chce národní ochranu nebo ochranu po celé EU. E, celý ten systém e, je založen na zákoně, e, zákonu o UPOV z roku 1991. UPOV je celosvětová organizace šlechtitelů odrůd a ten jeho systém je modelem pro evropský systém a 24 členských zemí EU je z 28 je členy UPOV a EU je také plnoprávným členem UPOV jako mezivládní organizace. Čili eh, tam tohle funguje jako taková zastřešující organizace po celém světě. Eh, evropský eh, systém k ochraně nových rostlinných odrůd je speciálně vytvořen pro odrůdy a není podobný eh, jiným systémům. Je tady důležité, eh, důležitá výjimka pro eh, šlechtitele. To znamená, že všechny variety mohou být používány pro další výzkum bez jakéhokoliv omezení, pokud jde o odměnu nebo dalších právních další právní otázky. Potom je tady také zemědělská výjimka, která umožňuje zemědělcům za určitých eh, podmínek používat eh, chráněné odrůdy ve svých vlastních eh, podnicích. Další důležitý důležitá vlastnost je, že odrůdy nelze chránit patenty. Jsou konkrétně ustanovení v Evropské patentové úmluvě a také ve směrnici EU o patentech na biotechnologické vynálezy. Jsou tady některé eh, věci, eh, které jsou na hranici mezi eh, právě k odrůdám a biotechnologiemi a o těch jste jistě slyšeli. A pokud jde o, tedy o náš odrůdový úřad, tak naší misí je podporovat inovace v oblasti rostlinných odrůd vysoce kvalitním zpracováním eh, žádostí o eh, práva na eh, odrůdy společenství za dostupné náklady a zároveň poskytovat koncepční vedení a pomoc při naplňování těchto práv ku prospěchu zúčastněných stran. Náš eh, úřad byl založen v roce 90, nebo funguje od roku 95, má sídlo ve Francii v Angers, eh, předsedu a, a místo předsedu jmenuje Rada a celkem máme 45 zaměstnanců ze 12 zemí. Jsme jednou tedy z menších agentur Evropské unie. Odrodový úřad eh, spravuje správní rada. Máme odvolací orgán, eh, ke kterému se eh, klienti mohou odvolat, pokud nejsou spokojeni s rozhodnutími, která přijímáme a pokud nejsou spokojeni s tímto odvoláním, tak se můžou odvolat samozřejmě k Evropskému soudnímu dvoru. Také už se spolupracujeme s generálním ředitelstvím pro zdraví Evropské komise Nicméně s Radou a Evropským parlamentem zatím byla malá spolupráce, jak jsem říkal. Velice důležitým aspektem je, že úzce spolupracujeme se zkušebními kancelářemi ve členských státech, které eh, zajišťují eh, technické eh, zkoušky před přijetím do rozhodnutí o udělení ochrany dané odrůdě. Pokud je o správní radu, tak ta sleduje úřad, je složena z zástupců členských států Evropské komise a e, pozorovatelských organizací. Je to také rozpočtový orgán úřadu, který e, přijímá konkrétní, a to, to bylo mimochodem v té studii, že Evropský parlament není zapojen do rozhodování o e, rozpočtu úřadu. Eh, správní rada také rozhoduje, se kterými úřady můžeme spolupracovat ve členských státech, které úřady mohou provádět eh, ta, eh, ty technické zkoušky. Oni musí splnit určité požadavky a správní rada musí tedy skonstatovat, jestli je splňují nebo ne. Správní rada také přeskumává technické protokoly, které eh, se používají při rozhodování o tom, jestli eh, daná odrůda je eh, odlišná, jednotná a stabilní. Ty protokoly se nepoužívají jenom v rámci našeho systému, ale používají se i v oblasti zemědělství a zeleniny třeba, když se žádá o povolení k uvedení na trh. Jak už jsem říkal, eh, je nás 45 lidí v úřadu, nemáme eh, žádnou zvláštní eh, technickou infrastrukturu, používáme kanceláře ve členských státech, které jsou po celé Evropě od západu na východ, od jihu na sever, tak aby bychom zohlednili při zkouškách všechny možné klimatické podmínky. Od spuštění našeho systému jsme dostali prakticky 48 tisíc žádostí a v roce 2010 jsme zavedli systém podávání žádostí online a po třech letech teď už 65% dostáváme prostřednictvím tohoto systému online. Udělili jsme eh, víceméně 36, říká řečník, titulů a 121,5 tisíce jich je stále v platnosti. Celkově se to týkalo 1800 různých eh, druhů. Takže opravdu eh, musíme používat ze členských států eh, řadu různých odborných znalostí. Tady vidíte, nebo možná nevidíte, protože to je moc malé, rozložení těch žádostí, pokud jde o sektory. A vidíte, že od začátku existence úřadu, tak eh, ten eh, sektor ozdobných rostlin je eh, prakticky největší, prakticky 60% pochází, žádosti pochází o tamtud, potom jsou zde zemědělské druhy, to je nějakých 25, 24% a potom rost, tedy zelenina 12 a ovoce 6. A prakticky je tady konstantní nárůst počtu žádostí za rok. Letos, letos už jsme překročili rekord, zatím to tady není na tom slajdu, protože ten eh, ještě nezahrnuje úplně konec roku. Dohromady dostaneme eh, více než 3200 žádostí o eh, nové odrůdy vyšlechtěné evropskými a jinými firmami. A tady vidíte eh, složení těch eh, žádostí, z jakých zemí dostáváme tedy eh, žádosti za minulý rok. Vidíte, že zdaleka a nejvíce jich dostáváme z Nizozemska. Pak je tady Francie, Německo a Dánsko. A další země. A potom jsou tady také žádosti z mimoevropských zemí. Tady vidíte, že hlavně je to, jsou to Spojené státy, eh, Švýcarsko, Japonsko, Austrálie. Nicméně těch je 20%, jsou 80% žádostí je ze zemí EU. Tady eh, na obrázku vidíte, že jak eh, ty žádosti jsou zeměpisně rozložené z celého světa. Tolik tedy velice stručně pokud jde o rozsah činnosti eh, úřadu. Teď vám řeknu něco k těm financím na základě té přivedené studie. Ta studie eh, analyzovala eh, způsob stanovení poplatků za služby úřadu, nakládání s rozpočtovými přebytky a také proces udělování absolutoria. V našem případě rozhoduje o výši poplatků které eh, žadatele platí při podání žádosti komise. Komise eh, se přitom eh, orientuje podle příslušného návrhu rady. Jak říkám, my jsme samofinancující se agentura a můžeme říci, že to je velice eh, pohodlná situace, ale na druhou stranu eh, musíme vyvažovat eh, odlišné zájmy. Za prvé je to zajistit pokračování činnosti, musíme zajistit dostatečné financování k vedení své činnosti, protože nemůžeme žádat komisi nebo členské státy o peníze, kdyby nám došly. Musíme se postarat o to, abychom měli dost tedy k vytváření, eh, tedy k vývoji naší činnosti. Ale neměli bychom samozřejmě mít příliš mnoho peněz, takže musíme udržovat eh, rezervu na rozumné úrovni a to někdy může být poměrně obtížné. Jeden eh, z důvodů, proč je to obtížné, je, že naše agentura se řídí poptávkou. To znamená, na začátku roku nevíme, kolik dostaneme žádostí, kolik titulů bude ještě platit a proto eh, není zcela zřejmé, jak vyrovnaný rozpočet bude, protože eh, každý rok je jiný. Musíme se zabývat eh, obdobím nějakých dvou až pěti let, tak abychom měli vyrovnaný rozpočet v, to, v takovém období. Tady máme tedy náznak těch poplatky, které vybíráme. Máme tady poplatek za žádost, který je třeba složit předtím, než začneme posuzovat. Potom je tady eh, žádost, eh, tedy eh, poplatek za zkoušku, to je podle daného druhu. Potom je tam administrativní poplatek, ohledně toho, jestli už existuje nějaká konkrétní zpráva ve členském státu, kterou bychom mohli převzít. A potom je tady výroční nebo roční poplatek, který je teď 300 eur, musíte eh, zaplatit 300 eur, aby váš nárok, aby váš titul byl eh, nebo zůstal platný. Od 1. ledna eh, tohoto roku jsme to snížili, z, nebo příštího roku jsme to, jsme to snížili na 300 a od příštího roku to ještě snížíme na 250. Proč? Protože rezerva roste a my musíme zajistit, aby se vrátila na nějakou rozumnou úroveň. A, tady vidíte rozpočet z našich posledních eh, let. Měli jsme velký roz, eh, přebytek, jak v roce 2011, tak v roce 2012. Náš rozpočet je nějakých 13 milionů eur. A, a navýšení eh, toho zisku, jestli tak můžu říct, tedy toho čistého výsledku, je tady zřejmé. Vzhledem tomu, že jsme snížili ty poplatky od 1. ledna letošního roku, tak letos budeme mít nějaký čistý výsadek nějak 0,5 no, no, milionů a příští eh, rok už budeme mít deficit v rozpočtu, tak tu, eh, tak abychom tu eh, rezervu posunuli správným směrem. Měli jsme tam prostě v rezervě příliš mnoho peněz a v roce 2011 jsme se rozhodli zavést ta opatření, tak abychom eh, eh, v roce 2014 měli negativní výsledek. Takže tady vidíte vývoj těch eh, volných prostředků. Tady v roce 2013 budeme v plusu a v nadcházejících letech budeme prodělávat asi milion ročně a tím snížíme naši rezervu na nějakou rozumnou úroveň. A co uděláme? K vyrovnání toho rozpočtu, jak už jsem říkal, snížíme poplatky. Správní rada je opravdu pro eh, snížení těch poplatků, podporuje to, abychom eh, tady poplatky snižovali, i když ty žádosti ze členských států Ehm, ty to možná neovlivní, protože to bude pořád eh, levnější eh, žádat o jeden ehm, patent nebo jedno povolení eh, po celé EU než v jednotlivých státech. Pokud jde o absolutorium, to byla jedna z věcí, kterou se studie zabývala, mohu říci, že To provádí právě správní rada, která je jmenována členskými státy. Její členové dobře vědí ten, znají ten systém, znají přesně fungování naší organizace. A to absolutně je založené na stanovisku účetního dvora. A také máme zavedené interní, interní kontrolu. Když to tady všechno zohledníme, tak prakticky můžeme dojít k závěru, že náš orgán je eh, kontrolován, hodnocen a přeskoumáván eh, více než většina evropských orgánů. A teď pokud jde o nařízení eh, o PRM, navrhuje se, aby v náš otrudový úřad vytvořil a řídil v registr eh, odrůd pro celou Unii. Zatím to dělala komise a většina členských států by byla ráda, kdyby to náš úřad převzal. Eh, kdybychom eh, vyřizovali žádosti o zařazení určitých druhů, to znamená, předtím, než uvedete nějaký rostlinný druh třeba na trh, tak Eh, potřebujete o to eh, zažádat. Členské eh, státy tak delegují určité pravomoci na odrudový úřad a ještě je třeba samozřejmě to tedy projednat se členskými státy. My potom také radíme členským státům ohledně pojmenování odrůd a také budeme zapojeni do kontrol těch eh, zkušebních úřadů. Také bych měl zmínit, že vy jste pravděpodobně budete zapojeni do um, uh, změny naší zřizovací, našeho zřizovacího nařízení. A, uh, hodnocení, které proběhlo, ukázalo, že systém celkově dobře funguje a zúčastněné strany jsou spokojené a chtějí ten eh, systém tedy eh, ponechat ve stávající podobě, i když tedy s určitými cílenými změnami. Teď čekáme iniciativu eh, ze strany nově nastoupivší komise nebo až tady nastoupí. A ne dříve. Teď eh, několik závěrečných poznámek. Myslím si, že odrůdový úřad eh, přispívá k efektivnímu vyřizování žádostí. Místo toho, aby museli eh, žádat o ochranu ve 28 státech, tak se mohou obrátit na jeden unijní úřad také eh, ulehčuje administrativně národním úřadům. My se přebíráme administrativní, ne technické povinnosti. No, už se spolupracujeme eh, s odrudovými orgány ve členských státech na technické úrovni a ta ochrana je poskytována za rozumné ceny. Jak jsem říkal, eh, naše hospodaření je v pořádku a logicky jsou teď eh, úřadu zadávány nové úkoly. Máme za sebou prakticky 20 let eh, zkušeností spolupráce se eh, členskými státy EU, harmonizujeme různé otázky a nařízení o PRM určitě bude, bude, bude platit nějakých 20, 30, 40 let. A ta práce se dělá ve 28 členských státech a určitě mohou být efektivní, kdyby některé z těch úkolů mohly předány našemu úřadu. Tolik tedy eh, k mé prezentaci a rád vám odpovíme jakékoliv vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Molto bene, grazie. Výborně, děkujeme vám, eh, pane eh, předsedo Ekvade. To bylo velice důležité informovat náš výbor o činnostech tohoto významného úřadu. Nikdo se nezapsal. Přejete si ještě někdo promluvit k této prezentaci? No, no Jenom velmi stručně, já bych chtěl poděkovat za tuto prezentaci. Já jsem zaznamenal hlavně, že to je agentura, která se samo eh, financuje, to by možná bylo dobré i pro ostatní agentury, které všechny by možná všechny mohly mít nějaký nový model fungování. Ehm, vy jste říkal, že v příštím volebním období budete vyhodnocovat eh, svou činnost a diskutovat o tom základním nařízení. Eh, víte, že v této oblasti je několik problémů. Ochrana odru, tady potřebujeme vědecký pokrok, k tomu patří i šlechtění, patří k tomu ochrana duševního vlastnictví, to je správné. Nechceme mít eh, eh, nějaký systém patentů pro tuto oblast. A víme, že čím dál tím více se firmy snaží patentovat se nějaký technický postup a potom tím vlastně vztáhnout tu patentovou ochranu i na nějaký živý organismus. A na to musíme dávat pozor, to jsou eh, právní komplikace a samozřejmě nechceme, aby došlo k nějaké monopolizaci. A to všechno spolu souvisí a v neposlední řadě musíme také dbát na to, aby vaše agentura dobře a řádně fungovala, aby všechny ty předpoklady, které tady máme a které asi jsou na tomto výboru nesporné, byly potom realizované a zůstalo tomu i nadále. existuje určitý někdy spor mezi politickými eh, požadavky a eh, tím současným provozem. Já nevím, jestli se nám ještě v tomto volebním období podaří pokračovat v této diskuzi, pokračovat bychom v ní měli. Je to ve prospěch eh, evropských zemědělců a Evropské unie jako celku. Děkuji, Petře. Jim, Jim Nicholson má slovo. Yes, thank you very much. Děkuji. Já bych chtěl také eh, za sebe poděkovat za tuto prezentaci. Byla nesmírně užitečná a do značné míry eh, obsahovala věci, o kterých jsme ani netušili. Co, co mě zaujalo zejména, je to, že teď méně půdy eh, je k dispozici a že musíme přitom produkovat více potravin, protože roste počet obyvatel a to je také jeden z úkolů asi naší společné zemědělské politiky. Nejde tady samozřejmě jenom o střídání, střídající se období a počasí, ale víme, že kolikrát jsou zemědělci postiženi například obrovskými suchy, jako ve Spojených státech loni, což potom vede ke eh, narůstání cen. Eh, každý rok je jiný, někdo vlastně to dokáže předpovědět. Možná, že je dobře, že to někdo z nás nemůže kontrolovat, protože eh, by se asi potom lidé nedokázali shodnout na tom, jak by to přesně mělo vypadat. Z vašeho pohledu jste spokojení se spoluprácí, kterou máte s komisí a s parlamentem a s radou? Nebo je tady ještě něco, co bychom si mohli dělat? Já vím, že jste byli založeni v 90. letech a to je poprvé, kdy jste s tou prezentací přišel na tento výbor, takže já se chci zeptat, jestli bychom tu eh, spolupráci mohli nějakým způsobem zlepšit protože ta vaše práce na nových odrůdách se kázeme na toho, aby ty odrůdy byly odolnější vůči různým chorobám a škůdcům. Souvisí s tím nějak geneticky modifikované organismy. Pan Agnew se tady předtím zmiňoval o odumírání jasanů v Británii. Jste schopni se vyjadřovat k těmto věcem. My se asi na tomto výboru, ale ani obecně ve veřejnosti neshodujeme, ale ty věci tak jako tak existují a určitě nevymizí, jenom protože nechceme. Evropa nemůže asi do nekonečna být tou jedinou částí světa, která se vyhýbá geneticky modifikovaným organismům. Grazie, Jim. Děkuji, Jim. Luis Capola Santos a následuje odpověď pana předsedy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat zástupci CPVO za tuto prezentaci. Pro mě to bylo velmi zajímavé, když jste mluvil o práci, kterou eh, děláte. Nebyl jsem si to úplně vědom a myslím si, že v tom hrajete skutečně významnou roli. A také to, že rozhodnutí, která učiníte vy, potom platí ve všech eh, členských státech, to určitě vedlo k velkému zjednodušení toho prostředí pro hospodářské, pro hospodářské subjekty. A já vám za tu vaši práci chci poděkovat. Děkuji všem kolegům a na závěr předám slovo ještě panu předsedovi Ekvadovi. Děkuji vám mnohokrát za tyto příspěvky. Mohu-li začít eh, od eh, geneticky modifikovaných organismů? Mohu říci, že bohužel nemáme ještě o tom dohodu. Abychom se mohli rozhodnout, zda bude možné využít uh, geneticky modifikované organismy a uvádět je na trh, tak to musíme nejdříve vyřešit eh, v rámci eh, komise. Pro nás eh, se nejednalo o rozhodnutí, zda, bude tedy, zda zde budou geneticky modifikované variety či ne, protože pro nás je to neutrální. Pokud to bude umožněno, tak ano. A pokud to může být takto vyřešeno či ne, tak to je na jiných eh, úřadech. Vzhledem k politické situaci v Evropě se jedná jen o pár eh, různých variet, které jsou nebo komparativně málo eh, těchto odrůd, které mohou být vedeny na trh. Jedná se o méně než 100 žádostí o GMO a ještě ten 10 Eh, potřebuje název a jinak nemohou být, nemohou být eh, uváděny na trh. Já jsem poměrně spokojený se stávající situací. A nevím, jak se tím bude zabývat eh, náš úřad do budoucna. To se uvidí. Já jsem se zmínil ve své prezentaci stručně, že jsme poměrně pečlivě každodenně, že jsme spolupracovali například s DG Sanko v rámci komise, což je generální ředitelství, které se zabývá právě systémem ochrany práv duševního vlastnictví. A zabývali jsme se mnoha, mnoha aspekty e, této oblasti. Nepracovali jsme tolik s Evropským parlamentem nebo radou. chceme spolupracovat s institucemi do budoucna, alespoň bychom mohli si vyměňovat informace mezi jednotlivými eh, úřady. Velice rádi předložíme prezentace k různým aspektům, které vás mohou zajímat a kterými se budete zabývat v daných oblastech. A samozřejmě, že budete eh, přítomně toho, až eh, budete projednávat legislativu v daném eh, postupu. A to si myslím, že je jasný pokrok a těším se na to, že budu více spolupracovat s parlamentem v budoucnosti. Výborně, děkuji vám. Děkuji všem řečníkům. Tímto jsme uzavřeli zasedání našeho výboru a nyní chci pozvat všechny na koktejl, vážené kolegyně, kolegové, asistenti, asistentky, zástupci politických skupin. Všichni jsou zváni k tomu, abychom si, um, abychom si připili na šťastné a veselé Vánoce a další zasedání se bude konat až v lednu.